schopnost eh, a eh, sektoru a která by také pomohla tomu, aby mladí do tohoto sektoru více nastupovali. Děkuji, paní komisařku. Eh, toto je konec rozpravy. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Další plenární zasedání se bude konat zítra v úterý 18. ledna 2011 od od 9 do 13 eh, hodin, následně od 15 eh, hodin do 18.30 eh, a poté do 20 hodin a od 21 do 24 hodin. Dobrou noc.